Mes chers collègues, nous... Kolegyně a kolegové, s vaším dovolením zahájíme. Usaďte se, prosím. Začneme. Zdravím Marie Kristin. Alors, nous ouvrons notre session. S vaším dovolením zahájíme zasedání. Pořad jednání přijmeme, pokud nemáte žádné námitky. A nyní zápisy z 10. a 11. dubna a 3. a 4. května budou schváleny, pokud nemáte žádné námitky. Nemáte, takže můžeme pokračovat. A nyní nás čeká hlasování, a to kosmická strategie pro Evropu. Zpravodajkou je paní Gezen Meissner. A než se pustíme do samotného hlasování, tak by mě zajímalo, jestli to všechno funguje, takže vás poprosím, aby jste si vzali karty, abychom zjistili, jestli nás je tady dost. Zahajuji zkušební hlasování. Prosím, pane Mondeko. Aha, přesazuje se, dobrá. Takže uzavíráme, máme tady potřebný počet, abychom mohli hlasovat. Jste připraveni? Dobrá, tak začneme velice rychle. Odstavec 1. Kdo je pro? Teda kompromis 1, samozřejmě, omlouvám se. Kompromis 1, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis 1 byl schválen. Pozněvací návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh 6 byl zamítnut. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Pozměňovací návrh 7 byl přijat. Chcete to ověřit? Dobrá, tak zahajuji hlasování. Le vote est ouvert. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 20 pro, 15 proti, nikdo se nezdržel, takže pozněvací návrh eh, byl přijat pana Riketa. A budeme pokračovat. Pozněvací návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozněvací návrh 9 byl zamítnut. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis 2 byl schválen. A budeme pokračovat pozněvacím návrhem 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozněvací návrh 60 byl schválen. Pozněvací návrh 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozněvací návrh 17 byl přijat. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis 3 byl přijat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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozněvací návrh 65 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme. Dobrá. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 21 bylo pro, 18 bylo proti. Takže dobře, že jsme si ověřili tento pozměňovací návrh. Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. vás návrh 67. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Myslím, že to bylo přijato, ale uvěříme si to. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 67, prosím. Uzavírám hlasování. Jak to vypadá? Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Musíme to udělat znovu, občany zvedáte ruce. Tak ještě jednou. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to. Zajímavé hlasování k pozněvacímu návrhu 42. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A pozněvat se na 64. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato, samozřejmě. Druhá část. Pozněvací návrh, kde je pro? A tam to není stejné hlasování. Kde je proti? Kdo se zdržel? Dobrá, no tak ta druhá část mého pozněvacího návrhu přijata nebyla. Co se dá dělat? Tak budeme hlasovat o celé zprávě. Prosím, zahajuji hlasování. Hlasujte. Má to hlasováno? Uzavírám. 40 hlasovalo pro, jeden proti a jeden se zdržel. Blahopřeji, paní Meissner, vaše zpráva byla velkou většinou schválena, takže blahopřejeme. A ráda bych využila této příležitosti k tomu, aby vám řekla, že Tady máme návštěvu. Vítáme dámy z Německa. Všechno jsou to političky. Je vás tady deset a jste tady v výboru pro dopravu, kde je hodně žen a ženy to tady vedou, takže vás vítám a děkuji paní majster za to, že vás pozvala na naše zasedání výboru. Tak, pustíme se zase do práce. Dalším bodem je výměna názoru s hlavním zpravodajem pro rozpočet 2018, panem Siegfriedem Murešanem. Kde pak vás máme? Kde jste? Aha, tak ještě tady není pan zpravodaj. comme notre rapport... No, protože hlavní zpravodaj pro rozpočet tady ještě není a je teprve začátek týdne, tak máte právo na pětiminutovou pauzu. Mes chers collègues, les cinq... Kolegyně a kolegové, pět minut uteklo a náš host už je tady, takže bych ráda přivítala pana Murešana. Rozumíte francouzsky? Výborně. Jste naším hlavním zpravodajem pro rozpočet na rok 2018, takže děkuji mnohokrát za to, že jste přijal naše pozvání a děkuji za to, že se účastníte této rozpravy o rozpočtových prioritách které máme do budoucnosti. Víme, že se nacházíme eh, v trochu pohnuté době v Evropské unii, velmi složité hospodářské situaci, ve které je potřeba, abychom se správně rozhodovali o rozpočtových prioritách, vzhledem k tomu, že evropská politika a také občané, kteří jsou součástí evropského projektu, eh, budou záviset na takovýchto rozpočtových volbách. Takže jsem chtěla využít této příležitosti a pozvihnout, vyzdvihnout vždy výbornou spolupráci mezi eh, dopravním výborem a rozpočtovým výborem. Setkáváme se často o konkrétních věcech a v přátelské atmosféře. A pro mě je velice důležité, aby parlament eh, v tomto vystupoval jedním společným hlasem při jednání s radou, která je občas jim těžko k přesvědčení. Tak, pan Burešan. Máte 10 minut, abyste nám vysvětlil ty hlavní směry rozpočtu na rok 2018 a také vaše závěry. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. Děkuji za to, že se mohu účastnit tohoto zasedání výboru, abychom hovořili o rozpočtu na Evropskou unii na příští rok. Já jsem tedy hlavním zpravodajem v rozpočtem výboru. Jak to vypadá s rozpočtovým postupem? V březnu jsme přijali velkou většinou v plénu Evropského parlamentu zprávu, kterou jsem předložil o hlavních směrech rozpočtu na příští rok. A to byla zpráva, ve které jsme předložili hlavní politické priority pro rozpočet na příští rok. Potom jsme měli čekat na to, než komise předloží návrh rozpočtu na základě našich politických priorit a komise tak učinila dnes dopoledne. Pan komisař Ettinger vystoupil v rozpočtovém výboru a předložil nám návrh rozpočtu. Takže kromě politických priorit, které jsme zatím měli, dnes dopoledne už máme k dispozici i první čísla. S tím, že pochopitelně jsme si nebyli schopni tento návrh komise tak rychle do hloubky prostudovat, ale už vám takto může dát určitá čísla. Co se týče politických priorit Evropského parlamentu, tak jsem od samého začátku tohoto roku navrhoval, abychom prioritu dali dvěma oblastem na příští rok za prvé růst a pracovní místa a bezpečnost občanů za druhé. To jsou dvě oblasti, které jsem navrhl, protože konec konců občané Evropské unie toto od unie očekávají. Pracovní místa a bezpečnost. Jak to dosáhneme? Za prvé u růstu a pracovních míst. Chci, abychom investovali do těch oblastí, které posilují hospodářství, zvyšují jeho konkurenceschopnost a zvyšují jeho důvěryhodnost pro soukromý sektor. Takže investovat do infrastruktury, výzkumu, inovace, podpory malých podniků a středních podniků a boj s nezaměstnaností mladých. A právě proto jsem navrhoval, a máme to v hlavních směrech, aby Evropská komise program Horizontu 2020 a propojování Evropy a Kosme a program Erasmus řádně implementovala. Ten Erasmus to není jenom program pro výměnu studentů, ale také zvyšuje konkurenceschopnost mladých lidí na trhu práce. Protože z výzkumu vidíme, že 65 zaměstnavatelů si cení mezinárodní zkušenosti mladých lidí, když je nabírá do práce. Takže to jsme chtěli od Evropské komise. Co nám komise předložila? Pro Horizon 2020 navrhuji navýšení o 7% bodu, co se týče CIF 8%, Erasmus 9%. Co se týče Kosme, tak tam došlo k měrnému snížení o 2,9% oproti minulému roku, ale loňský rok byl trochu výjimkou, protože tam došlo k zásadnímu navýšení. U Kosme tedy se pořád ještě budeme muset podívat podrobněji na ta čísla, aby to, co navrhuje, stačilo pro malé a střední podniky. Co se týče CIF, tam došlo k navýšení o 8,7 v závazcích a 25,7 v platbách. Velké infrastrukturní projekty, tam máme navýšení 0,1, nejvíce je to ITEL a to 20,5% 20 bodu Kopernikus 5,5 a 9 pětiprocentní snížení pro EGNOS Galileo s tím, ale že platby se tam navýšily o 0,1%. Takže to jsou ta čísla, která v tuto chvíli známe na základě toho, co nám odprezentoval před třemi hodinami pan komisař Ettinger. Pochopitelně musíme si to ještě prostorovat. Druhá priorita, kterou jsem navrhoval, byla bezpečnost občanů. A tady jsem říkal, že musíme pracovat na tom, aby agentury, které mají na starosti vnitro a spravedlnost, byly posíleny, aby se posílily posílila kontrola hranic a výměna informací na evropské úrovni o bezpečnostních rizicích, třeba osobách, osobách který se podezírá, že pašují lidi na zbraně. Evropská komise se toho drží a navyšuje rozpočet Europolu, Frontex, EASO a EULISy a to jak u lidí, tak u peněz. A kromě toho máme také přípravné opatření u obrany ve výši 40 miliard euro. Jedná se konkrétně o výzkum v obrané oblasti, s tím, že cílem je využít synergického účinku tohoto výzkumu na evropské úrovni, tak abychom neutráceli peníze 28krát ve 20 různých státech na stejný projekt. Prostě vynaložíme je jednou tam, kde to možné je, z evropské úrovně a pak se podělíme o přínosy tohoto výzkumu mezi všemi členskými státy, což je přirozené mezi partnery. A kromě toho jsem také říkal, že abychom dosáhli bezpečnosti v hranicích Evropské unie, tak je potřeba, aby ve východním, part- ve východním sousedství území, které podepsali asociační dohodu s Evropskou unii, jako třeba Gruzie, Ukrajina nebo Moldavská republika, abychom se postavili na jejich stranu protože na ně se hodně zaměřuje Ruská federace. A je také se postavit, potřeba postavit na stranu zemí na jihu, které čelí problémům s uprchlíky. Protože, jak se ukázalo, je levnější, bezpečnější a politicky schůdnější řešit tyto uprchlíky v Jordánsku anebo v Libanonu, v, jaksi v regionu jejich původu, než až za hranicemi Evropské unie. Zároveň vás ale musím upozornit na revizi sedmiletého víceletého finančního rámce, a to na žádost Evropského parlamentu. Tady došlo k dohodě mezi radou a parlamentem o tom, jak bude vypadat tato revize. Je to dobrý kompromis. My jsme se zde v parlamentu dobře připravili. Kolegové, kteří zasedají v rozpočtovém výboru, vědí, že tuto dohodu jsme přijali rychle tady v Evropském parlamentu a nyní musí odvést svůj kus práce Rada. Spojené království blokuje revizi víceletého finančního rámce pro tuto chvíli a k tomu chci říct, že tedy blokovat to do voleb 8. června, to nám nespůsobí žádný zásadní problém ve skutečnosti, ale pokud by tato revize MFF byla skutečně ohrožena, tak potom by bylo velice těžké předložit rozpočet v roce 2018, který by odpovídal potřebám roku 2018 které se částečně mění oproti roku 2013, kdy byl tento víceletý finanční rámec přijat. Dobré je, že v návrhu rozpočtu Evropská komise vzala v úvahu revizi MFF. Komise je na naší straně a chce tlačit na radu, abychom jasně vystali signál radě, že je to potřeba přijmout. Ze Spojeného království nemáme žádné další signály, že by skutečně chtěli nepřijmout tuto revizi MFF a dále ji blokovat. My jsme dostali signál, že to bude přijato po jejich všeobecných volbách. Nicméně přesto je důležité tlačit a zajistit, aby rada naplnila své odpovědnosti. Teď jenom velice stručně k tomu, co se týká tohoto výboru kromě CIF. A jak jsem říkal, od začátku chci, aby to byla priorita a Evropská komise na to reagovala kladně a navrhla navýšení rozpočtu. Kromě toho také bude potřeba zajistit, že v rámci rozpočtového postupu agentury a společné podniky v oblasti dopravy nebudou postiženy dalšími škrty. A neočekáváme ani snižování počtu zaměstnanců agentur v roce 2018. To je postoj parlamentu, je to v hlavních směrech, které jsme přijali společně v březnu. Takže paní předsedkyně, abych tímto skončil. Chci, abyste využili mé příležitosti mezi vámi k začátku diskuse. Dnes tady máme návrh rozpočtu komise na stole a Určitě pro mě bude důležité pro zpravodaje vědět, jak se díváte na tento návrh vy. A platí to pro celý rozpočtový výbor, pro kolegy, se kterými tam pracuji. Takže ještě jednou děkuji za to, že jste mě pozvali. Budu se těšit na vaše připomínky, které si sebou odvez, odnesu do svého výboru a budu se těšit na další spolupráci. Děkuji mnohokrát, pane Morašane. A hned dám slovo našemu zpravodaji, panu Tošenovskému aby odprezentoval naši vizi k dopravě. Prosím, máte slovo. A pak dám slovo různým stínovým zpravodajům, ale i já také budu mít otázky. Děkuji, paní předsedající, paní předsedkyně, za slovo. Chtěl bych poděkovat i za účast a hlavně úvod panu eh, Morešanovi, eh, který eh, nám dal první informaci o navrhovaném rozpočtu Dovolte mi jakožto zpravodaj stanoviska výboru pro dopravu a cestovní ruch tedy stručně nastínit eh, několik bodů, které eh, jednak já považuji za důležité, ale prolínají se hlavně eh, všemi návrhy z, z tohoto výboru. V prvé řadě program Connecting, Connecting Europe Facility, tak jak jste říkal, jsem velmi rád, že došlo k navýšení, protože tento program je pro výbor eh, velmi klíčový, hlavně pro eh, financování společných programů eh, v dopravě. A určitě by nebylo dobré to, co jsme zažili v minulosti, že docházelo k snižování nebo přesunům v rámci EFSI, proto já velmi vítám, že došlo k tomu posílení, čili se posunujeme zase zpět na nějakou úroveň v rámci Connecting Europe Facility. V návaznosti na financování projektu i přesto je zapotřebí eh, zatraktivnit dopravní projekty pro soukromé investice eh, a objevuje se to v těch návrzích. Neměli bychom tedy vypustit ani financování prostřednictvím grantů, protože takto i rozšiřujeme možnosti eh, dopravní infrastruktury. Mezi hlavní priority výboru patří určitě podpora pro zajištění propojení Evropy za pomoci železniční dopravy a to možná i navazuje na ty dva hlavní směry, o kterých jste hovořil, tedy pracovní místa a bezpečnost, protože eh, propojení vysokorychlostními eh, tratěmi jednak eh, zvyšuje mobilitu a zajišťuje větší propojení Evropy. A to, myslím, doplňuje všechny ty dva základní body, o kterých jste hovořil. Jsem přesvědčen o nutnosti plného využití evropských satelitních a navigačních systémů Galileo a EGNOS v oblasti dopravy. Jednak do toho bylo v historii investováno ohromné množství finančních prostředků a vytváří to skutečně velké, velké zázemí pro využití eh, v systému v, jednak v navigačních systémech eh, s, mi, s mimořádně přesným určením polohy a rozšiřující další, další biznis a eh, samozřejmě i využití přesného časového signálu se všemi dopady, které jsou. Proto trochu jsem nerozuměl, možná to je i dotaz na vás, eh, jak jsem slyšel, že by mělo být snížená určitá finanční částka pro Galileo, tak to si myslím, že není úplně asi nejlepší z toho prvního, jak jsem, jestli jsem vás dobře pochopil. Protože tyto systémy rozšiřují velmi silně eh, dopravní aplikace od eh, sledování dopravy, optimalizaci dopravy a v celém tom spektru, o kterém tady na výboru je často hovořeno. Eh, měl jsem příležitost prostudovat předložené návrhy k pilotním projektům a akčním plánům podaných v rámci našeho výboru Celkem bylo podáno 23 návrhů v celkové hodnotě 28 milionů eur. Domnívám se, že je to skutečně dobrý základ pro úspěšné pokračování, pokračování stávajících a jsem přesvědčen i velmi dobrých programů a případně nastartování nových, nových projektů. Těším se na spolupráci jednak se svými kolegy stínovými zpravodaji a samozřejmě i s vámi, tak aby ta provázanost na eh, předložený Eh, rozpočet byla co nejvyšší a než nerozcházeli jsme se v těchto záměrech. Thank you, Mr. Chair. Merci, monsieur. Děkuji mnohokrát, pane Tošanovský. A nyní dám slovo panu, panu Marineskovi. Yeah. Mr. Murešan, thank you very much for this presentation. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji pane Murešane za vaši prezentaci a, a e, také pan e, komisař Ettinger také předložil svůj, své rozpočtové návrhy. E, z hlediska dopravy myslím, že je důležité, abychom si překontrolovali, jestli, že to, co zde bylo to, co vzešlo z průběžného hodnocení, průběžného přeskumu, eh, byly také, bylo také reflektováno v tomto rozpočtu. To je samozřejmě eh, velice důležité pro SEF, ale eh, to znamená také, že se peníze přesouvají z finančních instrumentů do pracovních nástrojů. A to se týká jak železnic, tak cesár. A druhá věc, tady už hodně zaznělo o genezi našich satelitních systémů. EGNOS eh, je jeden z našich satelitních systémů a velmi důležitý. A jak víte, Evropa není plně pokrytá tímto systémem. To je samozřejmě nutné zlepšit za pomocí dalších peněz. Eh, teď eh, také sever Afriky, no, severní Afrika, abychom měli pokrytý eh, jih a východ a také Ukrajinu. A to spadá ne do dopravní politiky, ale do politiky sousedství. Takže pokud v návrhu nejsou peníze pro toto, tak EPP každopádně přijde s pozměňovacími návrhy. Není to zase tak moc peněz, to je nějakých 10 milionů, to je skoro nic. Takže tím se nám podaří pokrýt východní a jihovýchodní část Evropské unie. Děkuji. Jo a ještě eh, doufám, že budete nadále podporovat eh, železnice prostřednictvím například Interrailu. To už jste, to už jste řekl, že za to podporujete. To je velmi důležité. Děkuji. Vidím, že se usmíváte, takže předpokládám, že to bude pozitivní. Dám vám slovo? Maybe. Tak já možná eh, bych odpověděl hned, poněvadž tady zazněly také konkrétní otázky. Tak především eh, to, co je stanoveno v tom eh, průběžném eh, přeskumu. Já jsem to dal do návrhu rozpočtu a eh, jsou tam také Horizon 2020, Europe, Facility, Erasmus, tam všechno je a tak dále ještě. Pak je tady Flexibility instrument a ten je plně mobilizován tak, jak tedy částkou, která byla schválena v tom průběžném přeskumu víceletého rámce. Zatím víme tolik. Co se týče východního sousedství, hovoří se o Ukrajině, tak zatím víme, že celkově eh, tady máme 3,9 plus, což je 46 milionů eur navíc. Zatím nevíme podrobně, eh, k čemu ty peníze přesně mají být určeny, ale já myslím, že mezi těmi projekty a jak Ukrajinou a tak Severní Afrikou tady chceme zajistit to, abychom eh, to také splnili. 9,6 redukce pro Galileo, ano, to navrhla komise a na to se budeme muset ještě zaměřit, protože to je novinka de facto. Eh, a pokud by to pro váš výbor nebylo přijatelné, tak eh, to bychom se měli dozvědět a musíme to komunikovat komisi. Interrail jistě. Eh, předseda naší skupiny, to není žádné tajemství, eh, v eh, State of the Union adres řekl, že každý mladý občan by měl dostat z evropského rozpočtu v roce 2018 zaplacený lístek Interrail. Já tedy Eh, jsem říkal, že to je tedy v těch pokynech politických prioritách eh, parlamentu, tedy eh, v těch rozpočtových guidelinech, tak abychom už na rok 18 našli příslušné prostředky a to jsme také sdělili veřejně. Komisař Ettinger k tomu říká toto, že je připraven financovat iniciativu Interrail, ale eh, nechtěl by, aby se tím porozily jiné probíhající projekty. A to jsme také žádali v guidelinech. Chtěli jsme, eh, aby to financování bylo stabilní, předvídatelné, dlouhodobé. A to samozřejmě, že eh, to musí mít svoji vlastní rozpočtovou položku, oddělenou od, od Erasmu, aby to neohrozovalo Eh, Erasmus. A to znamená, že eh, je třeba vytvořit novou legislativní bázi, nový legislativní základ. No a to znamená, že buď je to pro pana komisaře Navračiče, ten má v podforu mládež, no a nebo eh, dopravní komisař. Pokud je ve výboru TRAN většina, která podporuje eh, tady tuto akci Interrail, eh, tak eh, je třeba zajistit, aby komise proto vytvořila právní základ. Já tedy jsem neformálně komunikoval komisi, s komisí a musím říct, že hm, komise také nic konkrétního navrhuje pro Interrail, páč na to není právní základ loni byl pro letošek navržený takový ten malý interrail, aby tak řekl, ale to není eh, zdaleka to, co navrhoval předseda naší skupiny. No a jak říkám, komise tvrdí, že proto není právní základ, ale my tedy eh, musíme spolupracovat eh, s komisí na tom, aby se takový právní základ vytvořil a aby to prošlo všechno také dohodovacím řízením a jednáním s radou a s komisí a tak, aby se to stihlo tedy ještě na podzim, než eh, dojde ke schválení rozpočtu na příští rok. Takže mm, tady eh, si komisař Navračič nebo někdo prostě by se toho měl ujmout, ale taky je třeba Eh, se podívat na to, kolik na to bude peněz. Eh, v kapitole 1 bude 1,50 milionů eur, tak to je tedy eh, v tom návrhu rozpočtu. A část toho by mohla jít na Interrail. Čili tady skutečně se formuje něco, co by mohlo být eh, daleko většího rozměru než ten pilotní projekt z loňského roku. No a uvidíme, jestli skutečně budeme schopni eh, toto rozšířit tak, aby se to týkalo každého mladého 18-letého nebo 20-letého Evropana. Takže eh, samozřejmě máme určité meze dané víceletým rámcem, ale v podstatě potřebujeme, aby k tomu byl nějaký vhodný, stabilní právní základ eh, a aby nešlo k ohrožení dalších programů. Děkuji, budeme pokračovat. Nyní má slovo pan Hertu. Uh, Děkuji vám, paní předsedkyně, a ještě jednou vás vítám ve výboru, pane Morešane. Rád vás vidím a já mám nyní to potěšení předložit vám um, výroky stínové zpravodajky paní Grapiny a její poznámky. Za prvé, Děkuji zpravodaji i stínovým zpravodajům za dobrou eh, dosavadní spolupráci a všem kolegům, kteří předložili pilotní projekty a přípravné akce. Celkem bylo navrženo 28 přípravných akcí a pilotních projektů pro dopravu a cestovní ruch, z čehož 17 nových pilotních eh, projektů, to je PP1, pět v cestovním ruchu a pět v dopravě a pět návrhů eh, pokračovat v eh, původně předložených návrzích PP2 nebo oblast dopravy. Takže spole, eh, frakce socialistů a demokratů navrhují sedm pilotních projektů a paní Grapiny navrhuje podporu místní turistiky v Evropě a získala podpisy od jiných politických skupin, zejména ALDE a GUE a socialistů a demokratů. Tento projekt míří na další podporu a využívání eh, místních iniciativ ubytování eh, v malebných venkovských oblastech a také kolaborativní eh, dopravní eh, modality, eh, využívání turistických tras a jejich zařazení do průvodců, do turistických průvodců a navržená cena je asi 1 milion eur. A pokud je o přípravné akce, tady máme pět nových přípravných akcí v rámci PA1, tři v oblasti cestovního ruchu a dvě v oblasti dopravy a navrhuje se pokračovat v eh, přípravných akcích zahájených v loni EPP eh, e zejména pokud je o námořní eh, sektor. Přípravná akce, kterou navrhují naši kolegové z socialistické skupiny, zejména paní Tapadel, se týká evropské kultury. Podpora pokladu Evropy získalo e, osm e, hvězdiček a čtyři přípravné akce byly navrženy skupinou SAD. Náš e, kolega místopředseda Ohiri navrhoval projekt v oblasti cestovního ruchu a také inteligentnější cyklistiku v rámci inteligentních dopravních systémů. Doprava a cestovní ruch jsou důležitými odvětvími v Evropské unii, mají dopad na růst, zaměstnanost a sociální rozvoj a je proto důležité, aby došlo k alokaci fondů do této oblasti, protože to může být mocný nástroj v boji proti ekonomickému úpadku a také zaměstnanosti a je nutno tedy kontinuálně zlepšovat eh, kvalitu eh, služeb eh, v zájmu tedy prosazování Evropy jako důležitého, důležité destinace turistů. Takže já děkuji všem za spolupráci s tím zpravodajům. Také já doufám, že většina pozměvacích návrhů bude podpořena v rámci hlasování ve výboru pro rozpočet. Děkuji. Děkuji, není pan Teličko, prosím. Uh, thank you, uh, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji i panu Morešanovi. Vítejte mezi námi. Několik poznámek. Pokud jde o priority, které jste si sám eh, vytyčil, tak eh, stěží bychom našli eh, jiné lepší priority. Určitě je tedy podporujeme. A když se podíváme na výbor dopravy, zejména na tu dopravní část naší práce, tak zjistíte, že ty dvě priority, které jste vybral, se vzájemně prolínají, protože na straně jedné doprava může být a je také eh, hm, hybnou silou eh, růstu, ale otázka bezpečnosti a zajištění je s tím eh, velmi svázána. Takže myslím, že by bylo dobře do budoucna vidět, jak finanční prostředky, které budou vynaloženy na bezpečnost a zajištění, by mohly být využity také ve vztahu k dopravě. Jeden příklad je, nebo jsou letiště. To je, myslím, eh, eh, dní nejenom eh, z důvodu teroristických útoků, ale také protože je to tedy velké břemeno pro nás, pro všechny, jak k tomu přistupovat a je to navíc oblast, kde nechceme komplikovat životy lidí, kteří cestují, ale a pak chceme jim situaci ulehčit a tady jde tedy o, e, o něco, co si můžeme také snadno představit e, e, pokud je o nějaké usnadnění. Pokud je o mírně snížené fondy, to je bod číslo 7, který je, myslím, dobrý, ale my to musíme vnímat na pozadí určitého poklesu oproti minulosti. Máme stále ještě určitý manevrovací prostor, ale toto je dobré znamení. Otázkou je, Eh, také, jak srovnat eh, Interrail, eh, což bylo zahájeno bohužel jako určitý mega projekt, víc k tomu neřeknu, přičemž si nejsem jist, zdali to mělo přispět ke vzdělávání mladých lidí, anebo zda to mělo přispět k jednotnému evropskému dopravnímu prostoru. Vím, že to bylo do jisté míry diskriminační, protože tady hovoříme pouze o jednom druhu trans dopravy, byť má veškerou moji podporu, ale je to jeden druh. Takže se domnívám, že tady budeme investovat fondy do něčeho, co má silný politický náboj, to víme, ale je nutno, aby to také splňovalo kritéria, která jsem právě uvedl a které jste uvedl vy. To znamená, že to nesmí jít na úkor jiných úspěšných projektů. Ale toto bych chtěl srovnávat s poklesem Eh, fondu na eh, Galileo a EGNOS, což je mm, nešťastné, protože Galileo a EGNOS je podle mě investice do budoucnosti, což má rovněž dopravní rozměr, také rozměr služeb, který jsme zatím ještě neproskoumali dostatečně, a také rozměr bezpečnostní. Takže tento eh, pokles na pozadí toho dobrodružství Interrailu by bylo neštěstí. Ale doufám, že jste obdržel mm, naše poznámky, poznámky naší skupiny. Víceméně ale v ostatním s vámi souhlasím. Pak ještě tady mám dvě, tři další připomínky, eh, ale většina z nich už byla nadnesena, kromě jedné. Pan Tošenovský se toho již dotkl. To je soukromá, soukromá investiční činnost. Tady ještě musíme proskoumat možnost eh, propojení, provázání, provázání jednotlivých eh, druhů finančních zdrojů. To je něco, co mm, zbývá do budoucnosti. Děkuji. Děkuji vám. Paní Kejlen, prosím. Kiitoksia puheenjohtaja. Välitän lyhyesti terveisiä. Děkuji vám. Já bych chtěla předat srdečné pozdravy od paní Konečné, která je naše stínová zpravodajka a domnívá se, že je důležité v rámci financování pamatovat i na multimodální charakter dopravy a další rozvoj multimodální povahy dopravy a také další rozvoj železniční dopravy. To je velká výzva v oblasti jak osobní, tak nákladní dopravy. Pokud jde o tzv. balíček mobility, tak je nutno diskutovat o jeho financování, zejména musíme zohledňovat dopady na životní prostředí a na základě toho pak vybírat ty projekty, které tedy eh, jsou um, náležité a eh, tady musíme také přihlížet ke klimatickým změnám a dekarbonizaci. Pokud jde o eh, zajištění zaměstnanosti, zejména na pozadí eh, zvyšujících se výdajů agentur a také eh, kontroly emisí z dopravy, tak zaměstnanost musíme také brát v potaz. Děkuji. Děkuji, nyní má slovo pan Paseku, prosím. And, uh, thank you to the to meet. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také zpravodaji. My jsme se už sešli ve výboru NV jednou a nyní vás vítáme zde v dopravě. Hovoříte-li o prioritách to znamená bezpečnost, ale také e, zaměstnanost, pracovní místa. E, pak e, musíme také uvažovat o tom, jaký typ pracovních míst chceme vytvářet. Potřebujeme dlouhodobá pracovní místa, která jsou perspektivní. A to, myslím, zatím ještě přišlo zkrátka v tom vašem výčtu priorit. A o to půjde především které to jsou ta perspektivní pracovní místa pro nás, pro Evropu Evropany a v rozpočtu máme možnost toto ovlivnit. V rámci dopravy musíme také eh, zvážit, jakou infrastrukturu chceme eh, budovat, eh, protože infrastruktura, do níž budeme nyní investovat, tady přetrvá několik desetiletí. Tady souhlasím s paní Kilnen. Chceme-li také naplňovat klimatické cíle, tak musíme zajistit, aby infrastruktura, kterou budeme vytvářet, eh, dodržovala i eh, tyto dlouhodobé eh, cíle. Jde v konec konců o provádění pařížské klimatické dohody. Žádáme-li to po jiných, tak i my doma musíme pracovat tak, abychom jak vytvářeli jak pracovní místa, tak i dodržovali klimatické cíle. My jsme se v parlamentu vždy snažili na toto vyvíjet určitý tlak a v tomto smyslu bych od vás chtěl slyšet více. Z tohoto důvodu eh, jsme navrhli několik rozpočtových položek i pilotních projektů. Důležitým aspektem je vzdělávání již od dětského věku. Oni musí pochopit, co znamená udržitelná doprava. To je důležité, protože když eh, s tím začneme u dětí na, eh, tedy v oblasti vzdělávání, tak to bude mít dlouhodobé účinky do budoucnosti. A tak to musí být strukturován i evropský rozpočet. Jsem si jist, že ve spolupráci s vámi to zvládneme. Děkuji. Děkuji, pan Golniš, prosím. Merci beaucoup, madame la présidente. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jenom velice stručně. Vyslechl jsem si rozpočtové priority z úst zpravodaje bezpečnosti a pracovním místům. To jsou určitě chválihodné cíle. Také jsem slyšel, že co se zaměstnanosti týče, tak hovořil o rozvoji programu Erasmus. To je jeden z těch programů, které spíše patří mezi aktiva Evropské unie, v tom smyslu, že sice tam jsou administrativní zátěže, ale známe náklady a jsme schopni měřit výsledky. Já jsem pro takovéto programy, jejichž prostřednictvím evropští občané se mohou vyjádřit k tomu, jak se věci vedou. Ale přesto si myslím, že je potřeba dát trochu pozor. Já jsem vedl jednu jazykovou fakultu, kde jsme učili 27 jazyků a jazykových kultur. A pochopitelně bylo velice užitečné, že francouzští studenti, kteří se učili španělsky, mohli odjet do Madridu na půl roku. Že jim to určitě pomohlo. A pokud to nemohli zaplatit i rodiče, tak eh, to zaplatila Evropská unie. A taky to bylo naopak. Francouzi jezdili do Španělska, Španělé do Francie. A na druhou stranu si ale myslím, že je potřeba mít přísně nastavená kritéria. Že jsem to viděla to nejenom u programu Erasmus, ale i u dalších programů, které, působ, které organizují místní obce, eh, často vedou v podstatě k univerzitní turistice vycházející z toho, že jakmile student jde do zahraničí, tak to samo o sobě je dobré. No to sice ano, ale nemusí to nutně přispívat k jeho profesnímu vzdělávání. Pakliže už nedosáhl určité úrovně. Pakliže už se něco naučil v té oblasti, kterou má studovat, tak to je něco jiného. A taky by měly být alespoň nějaké minimální znalosti jazyka té země, kam jede mi nebude studovat. Aby měl znát vyučovací jazyk. Jinak to v podstatě opravdu bude jenom výlet, který nebude mít žádný zásadní pozitivní dopad na jeho vzdělání. Takže já jsem pro takovýto program. Nejsem si jistý, jestli tam jsou skutečně okamžité dopady na trh práce, protože Nezaměstnanost má řadu jiných důvodů, všichni těch velmi vážných, které vyplývají z toho, že rušíme celní bariéry a následně naši pracující musí konkurovat někomu ze třetího světa, který dostává 10-20 násobně nižší plat. To je prostě strukturální program, který tady nevyří, nevyřešíme, jenom když budeme hovořit o rozpočtových výdajích. Ale co se týče vzdělávání, tak v každém případě souhlasím s výměnou se zahraničím, ovšem za předpokladu, že ta kritéria budeme brát vážně a že se to bude týkat mladých lidí, kteří ukázali tím, že získali jednu dovednost a naučili se jazyk, že budou schopni skutečně využít tohoto pobytu v zahraničí. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Golniši. Děkuji jakožto předsedkyně programu a tohoto výboru, že jste se vyjádřil k Erasmu, ale to já nedělám, <laughs> to já nemám na starosti. My jsme mluvili o Interil, ale teď jste se dostal k Erasmu. Já, to nebylo z mé iniciativy, pan zpravodaj hovořil o Erasmu a, a účastnil se tohoto zasedání. Erasmus se týká i turistiky, protože to jsou mezinárodní výměny mladých lidí. Takže jsem se vyjádřil spíše ke zpravodaji než ke zbytku výboru. Dobrá, v každém případě jsme si vyslechli váš názor k Erasmu. A nyní a pan Wimmondekamp, prosím. Um, ook van harte welkom aan Siegfried in... Děkuji, paní předsedkyně. Já tady eh, vítám Asi eh, Sigrida na náš výbor, na našem výboru. Mám tady tři body, které bych chtěl zmínit. EFSI za prvé. Eh, jak se dívá eh, výbor rozpočtový na EFSI, na tedy tu verzi číslo dvě? Je to eh, jasné rozšíření investičního programu EU? My bychom tedy, nám se EFSI líbí, já jsem jeho příznivcem, ale jak řekl zpravodaj, Eh, tam je, nebo to je velice důležité, ale spousta věcí se neudělá bez CEFu, protože CEF to je, jsou granty a EFSI půjčky. Eh, takže to EFSI de facto neposiluje investiční kapacity, čili to, nebo co si o tom myslíte vy, to je můj názor. Co se týče fond, fondu soudržnosti a investic do dopravy, eh, možnosti tady vidíme, praktické možnosti, fondu soudržnosti a možnost více investovat do dopravy. Eh, souhlasil byste s tím, nebo jak se na to dívá rozpočtový výbor? No a pak tedy ještě taková spíše moje srdeční záležitost, pokud se týče Interrailu. Já samozřejmě nechci stavět bariéry, nechci stavět zdi, ale jestliže komise říká, že na to nemá rozpočtovou položku, tak pro mě to znamená, my to nechceme. Loni jsme zažili tragédie a e, proto jsme do nového rozpočtu dali položky na řešení těchto tragédií. Já tedy nechci stát v cestě tohoto e, e, projektu, ale třeba pan Lanzor, pan a další, já nevím, tady prostě mě tady chybí takový ten zápal pro věc, to tež pokud se týče eh, paní Harms, čili mě by skutečně eh, zajímalo, jak to je. Děkuji vám. Nyní dám slovo panu Kramerovi. Ja, danke auch eh, für den Vortrag. Ich meine, dass wir für... Děkuji. Ano, my jsme pro zaměstnanost, udržitelnost, to jsou floskule, které se tady už desítky let opakují a kde nic tu nic. Čili eh, my se musíme zaměřit na konkrétní investice. Uvedu vám dva pozitivní, eh, eh, pozitivní příklady. V Německu máme jednu regionální železnici, která už před 17 lety měla být zavřená, ale nepodařilo se jí zavřít a dneska Eh, opravdu eh, eh, převáží desítky tisíc cestujících. A ještě máme jinou podobnou legionální trať, která byla na zavření při pětistech cestujících denně a dneska ji má 23 tisíc. Čili my velice rádi investujeme do velkých projektů a o ty malé se nezajímáme. Lyon Turin, to je můj oblíbený projekt. 12 miliard eur a e, potom z francouzské strany zaznělo, že ne 12, ale 26 miliard a e, e, výsledkem bude, že místo tří vlaků TŽV za den jich bude pět. To se samozřejmě nemůže vyplatit. No. A potom je to zaměstnanost. My vlastně už 20 let vrtáme pod Alpami tunel nějakým gigantickým strojem. Co je to pro zaměstnanost? Čili z nic. Čili to ta, zaměstnanost eh, eh, de facto nehraje žádnou roli. Ale dobře, když se nám podaří zdvojnásobit počet cestujících, jsme velice hrdí, ale prostě musíme se eh, také zaměřovat na, ty, na tu zaměstnanost a musíme se ale zabývat taky malými projekty, třeba do 50 kilometrů, kde teda může být mnohonásobně větší výsledek. Další věc, Noční vlaky v Německu už prakticky neexistují, eh, protože, eh, protože se eh, jaksi nevyplácely. Ale také máme v Německu 23 letišť, to 17 je ve ztrátě a nadále se provozují. Čili jak je to možné? Na železnici nesmí být prodělečnost v letové dopravy, ano? Děkuji, paní Majster, prosím. Vielen Dank. Ich würde mich nochmal... Děkuji. Stručně. Bylo řečeno mnoho významného a samozřejmě eh, odvažujeme každý eh, jednotlivý cent, pokud se týče Connected Europe Facility a eh, železničních sítí. Pro nás je ovšem důležité si uvědomit, že všechny tyto systémy jsou důležité také pro společný trh, nejenom pro dopravu a tady by se rozhodně nemělo škrtat. Eh, k tomu Interrailu, eh, to, co řekl pan eh, Van de Kamp a hovořil o Alexandru Lambsdorfovi, či já si myslím, že ten návrh de facto se může vnímat jinak. Čili pokud bychom byli Ježíšek, tak samozřejmě by bylo krásné, kdybychom každému mohli dát, jenomže to my nejsme a ono to stojí 3 miliardy ročně. Eh, pan Lamsdor nebo pan Telička říkají, to nemůžeme dělat, musíme se podívat na to, eh, má to nějaký, eh, nějakou přidanou hodnotu, co ti, kteří jsou třeba na ostrovech, takto. Čili já myslím, že ten přístup komise je k tomu správný. To tedy, že se snaží mít nějaký základ pro to, abychom mohli něco umožnit pro Evropany. Ale myslím si, že jenom tak rozdávat, tak to je špatně. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát, paní Meissner. Já jsem, pane zpravodaj, chtěla říci, že dnes tady sehráváte opravdu ústřední roli. A dneska už nemůžeme uvažovat krátkodobě, je potřeba uvažovat dlouhodobě. A to ze dvou důvodů. Náš rozpočet není dostatečně velký, žijeme v době ekonomického hladu a s tímto rozpočtem si nemůžeme dovolit dělat jen tak co. Navíc je potřeba anticipovat Brexit, což znamená snížení rozpočtu. A druhá věc, která mi také připadne zcela zásadní, a když říkám, že je potřeba se na to dívat z dlouhodobého pohledu, když se spustí projekt v dopravě, tak se spouští na několik let a nemůžeme si dovolit spouštět projekty, které ohrožují životní prostředí, ale také nevytváří pracovní místa a tím pádem poškozují ekonomiku. A zpráva účetního dvora, ty zprávy účetního dvora si studujeme a díváme se na ty projekty, které Evropa financovala s nulovou návratností. A potom třetí věc, která mě připadne důležitá, a dá se k tomu diskutovat o toho Interrailu. Já si myslím, že to je důležitý nástroj, potřebný nástroj, a to ze dvou důvodů. Za prvé, je potřeba znova spustit projekt evropského občanství. To teď jak si běží. A pokud takovýto interrail umožní mezikulturní výměnu mezi lidma, tak pochopitelně potřeba je posílit. Já vím, že to stojí 3 miliardy, ale pro mladé lidi to je opravdu důležité a skoro neocenitelné. neocenitelné. A další věc, která mě připadne důležitá, a já vím, že tady v tomto není úplně jasné, Tady v podstatě vycházíme ze zkušenosti a otázka je, jestli to bude mít větší dopad na Erasmus+, Plus, na jeho rozpočet. Pokud ano, tak by to v podstatě ubíralo z rozpočtu tohoto programu, přičemž víme, že Erasmus Plus je užitečný nástroj. Takže jak tady toto vyřešíme? A poslední věc, kterou jsem chtěla říci. Všichni se shodneme na sektorech budoucnosti. Hovořili jsme o železnici, hovořili jsme o tom, co nepovažujeme za prioritu a říkali jsme si, že v budoucnosti bude důležité téma i eh, městská trvale udržitelná mobilita, že čekáme revoluci v této oblasti a zajímalo by mě, jakým způsobem jste tuto otázku anticipoval. Děkuji. Děkuji, vážení kolegové, paní předsedkyně. Dovolte, abych začal tam, kde paní předsedkyně skončila. Souhlasím, že zejména v odvětví dopravy potřebujeme eh, dlouhodobou perspektivu projektu, potřebujeme znát rámec projektu, eh, na nichž pracujeme. Vy jste se zmínila o Brexitu. V průběhu roku 2018 Brexit nebude mít dopad na evropský rozpočet, protože v roce 2018 bude ještě Spojené království členem EU. To znamená, že bude mít nadále plná práva a plné výhody, ale máte pravdu, musíme eh, si uvědomit, o jakém rámci hovoříme, eh, pokud jde o rozpočet. Vy jste řekla, že návrh rozpočtu předložený eh, komisařem Oettingerem představuje 160 miliard eur v závazci investicích. To je nejvyšší, absolutně nejvyšší rozpočet navržený Evropskou unii a musíme si uvědomit, že toto samozřejmě bude v nadcházejících eh, letech vystaveno určitým výzvám. Takže eh, v příštím roce bude Velké, Velká Británie ještě plnoprávným členem, ale faktem je, že revize víceletého finančního eh, rámce bude v komisi zablokována do Brexitu, takže zatím nemůžeme mít jistotu, zdali dostali. V konečném důsledku ten rozpočet na příští rok bude ještě odpovídat těm politickým východiskům eh, roku 2013, kdy eh, se o tom eh, jednalo. A chci ještě říci, že Spojené království bude jedním z eh, hlavních, hlavních eh, příjemců revize eh, MMF, protože co s ním uděláme, my dáme více prostředků 200 milionů do Horizontu 2020, do Connecting Europe, také více do mm, Kosmu, do Erasmu a Spojené království je v rámci Horizontu 2020 největším příjemcem z dobrých důvodů, protože univerzity Spojeného království jsou celosvětově vedoucí a vzdělávání je na velmi vysoké úrovni. A proto jsou tedy hlavními příjemci v rámci Horizontu 2020 a Spojené království bude tedy profitovat i z revize víceletého finančního rámce, který uvolní více prostředků na uh, uh, Horizont 2020, Interrail. Uh, Tady myslím, že spolupráce mezi vaším výborem a rozpočtovým je eh, vele důležitá a od komise také potřebujeme jasné hodnocení dopadu tohoto projektu, protože zatím tady máme eh, eh, několik různých stanovisek a vše, co uvedl pan Telička, paní Meissner, pan Vandenkamp, je důležité a my potřebujeme vědět přesně, když vynaložíme prostředky na Interrail, kolik nás to bude stát. Vy jste se zmínili o částce, která je poněkud tedy pochybná. To bychom vynaložili, kdyby eh, z toho profitoval každý občan a pak by existoval nárok na eh, skonto na slevy. My zatím ještě nevíme, eh, jaká by ta sleva byla. Nevíme tedy, kolik nás to bude stát a potřebujeme vědět, jaké to bude mít pozitivní dopady na hospodářství, na základě toho, že mladí lidé, kteří budou cestovat, budou také vynakládat prostředky v těch zemích, kudy budou projíždět. A mm, v úvodu když jsme hovořili o Erasmu, jsem e, řekl, že mezinárodní zkušenost zlepšuje také konkurenceschopnost mladých lidí na e, trhu práce. Já vím, že e, cestovat měsíc po Evropě je méně, než získat titul PhD, ale je to důležitá skutečnost, zejména eh, u 18-letých eh, mladých lidí a eh, je nutno také posilovat evropskou identitu, seznamovat se s, nových, s novými kulturami, učit se novým jazykům a zažívat evropskou integraci. Takže my musíme tento projekt skutečně dále rozvíjet, abychom mohli realizovat projekty a abychom tedy znali reálnou situaci a k takovému to vývoji zatím ještě e, nedošlo. Žádáme o to komisi a to bude také společné úsilí našich dvou výborů vynaložit tlak na komisi, aby předložila hodnocení a pak můžeme e, na základě nejlepšího vědomí a svědomí rozhodnout, e, kolik na to uvolníme, jestli to bude projekt pro budoucnost a tak dále. The commission proposes... Pokud je o EFSE, komise navrhuje pokračovat v rámci EFSE 2, ale mm, můj názor je, že EFSE je dobrý projekt, protože pomáhá zacelit investiční mezeru, ale potřebujeme znát skutečnou přidanou hodnotu z hlediska doplňkovosti a tak dále. A zatím pokračování prostřednictvím FC2 znamená, že záruka z evropského rozpočtu bude navýšena ze 16 na 26 miliard eur, ale eh, v absolutní hodnotě to znamená, že náš příspěvek bude navýšen z 8 miliard eur nikoli na 13, protože tady nebudeme uplatňovat poměr 50% ani 40%, ale tedy nižší. Komise navrhuje, aby obecná marže pro závazky byla mobilizována eh, částkou 640 milionů pro EFSE. Je eh, dobře, že rozpočtový výbor a Ekon eh, řekli, komisi ne, když chtěli přispět i z rozpočtu Facility Connecting eh, Europe, takže k tomu ale nedojde. Pokud bude EFSE pokračovat, tak finanční prostředky budou čerpány z marže eh, eh, závazku. Pokud jde o pilotní projekty, tam je situace velmi snadná. Všichni kolegové předložili pilotní projekty pro předběžné hodnocení. Bylo to e, zasláno rozpočtovému výboru do 30. května. My jsme je poslali komisi ke shodnocení a jakmile e, získáme toto shodnocení, tak e, uvidíme, které projekty byly hodnoceny kategorii A nebo B a na základě toho vytvoříme priority v rámci těchto projektů podle tedy známky A nebo B. A tyto projekty e, opatřeny Ačkem nebo Bčkem budou mít dobrou šanci na realizaci. Ty, které e, nedostanou tyto známky, budou mít šanci se zlepšit a e, být předloženy v příštím roce. Stejně tak jako v loni jsem si jist, že výbor eh, pro dopravu předloží i letos zajímavé projekty, které budeme moci zahrnout do pilotních projektů v eh, konečném eh, balíčku. Mm, Bas Eckheit má určitě pravdu a i já chci vidět, aby se mm, v Evropské unii vytvářely stabilní, dobře placená pracovní místa vycházející z vědy, výzkumu a tak dále. A proto mm, si myslím, že ta navýšení eh, horizontu 2020 jsou dobrým začátkem a také mm, mm, ty přístupy k horizontu 2020 a EFSE eh, a Connecting Europe. Ale důležité je zajistit, že když bude potom ten rozpočet rozčleněn na jednotlivé projekty a produkty, musíme zajistit, aby klimatické cíle nebyly eh, pouhými politickými deklaracemi, ale uh, abychom skutečně podpořili ty oblasti hospodářství, které budou přispívat k tvorbě stabilních, inovativních, dobře placených eh, pracovních míst, které jsou také v souladu se životním prostředím a jeho ochranou. Takže eh, za sebe mohu říci, že jsem otevřené mysli a máme tady široký prostor eh, pro spolupráci mezi našimi výbory. A eh, tímto bych vám chtěl ještě jednou poděkovat za přijetí, za spoustu zajímavých podnětů, které jste předestřeli a děkuji a těším se na pokračování dialogu mezi našimi výbory v nadcházejících měsících, než bude rozpočet na podzim schválen. Děkuji panu zpravodaji, vždy budete vítán. To tež platí i pro pana Tošenovského. Určitě vám předáme své názory a v každém případě chceme, aby jsme byli slyšeni, protože v žádném případě nechceme, aby došlo ke snížení našeho rozpočtu, protože ty peníze potřebujeme. Takže děkuji. Děkuji za vaši prezentaci a velmi brzy se uvidíme. Výborně. Monsieur Kramer. Pan Kramer. Zdravím vás. Pan Kramer tady má skupinu ministerstva dopravy z Bárecka Větemberska, kteří jsou tady vzadu, zvedněte ruce. Takže vás také vítáme v tomto výboru pro dopravu. Vítejte. Jsme vždy rádi, když přijdou k nám kolegové, kteří se zabývají dopravou a jsou ochotní se s námi sdělit, podělit o svou vizi. Takže budeme pokračovat ve své práci. Další bod na pozoru jednání se týká návrhu Evropské komise. Jehož cílem je, aby evropská legislativa eh, pokryla oblast ETS způsobem, který vezme v úvahu dohodu dosaženou v roce 2016 během posledního valného zhromáždění ICAO. Je to dohoda, která schválila světový režim opatřežních opatření a tomuto legislativnímu návrhu se lidově říká stop the clock, jak víte, tak my jsme se chtěli připojit k tomuto řízení na základě článku 55 jednacího záru Evropského parlamentu, ale přes veškeré naše úsilí konference předsedů eh, tuto žádost zamítla a z tohoto důvodu jsme v podstatě eh, svázáni výborem Envy, ale v každém případě dám hned slovo naší zpravodajce paní Foster, kterou požádám o to, aby předložila tento návrh stanoviska. Máte prosím slovo. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Ano, já bych se k tomu chtěla skutečně vyjádřit. Já bych chtěla poděkovat eh, také stínovým zpravdajům a koordinátorům za obrovskou podporu eh, v rámci naší společné kompetence s výborem Envy. Eh, musím říct, že nejsme úplně spokojeni. Eh, máme mnoho eh, podobných případů jako toto. A bychom se stali pod výborem výboru Envy a výboru Empl, poněvadž my jsme také významným výborem a měli bychom na to myslet také do budoucnosti. No, věci jsou tak, jaké jsou a já tedy eh, děkuji stínovým zpravodajům eh, za spolupráci a také jsem eh, v tom úvodu chtěla vysvětlit, proč jsme tady dnes a proč o tom musíme debatovat. Chtěla bych připomenout tomuto výboru, že ta situace a to, co se stalo v ICAO, to je proto, že členové tohoto výboru z ECR, socialistů EPP a ALDE, kteří si uvědomili, že eh, systém ETS pro EU eh, a eh, leteckou dopravu v podstatě, že to tak nejde, že je tam spousta různých konfliktů a, a také tady tlak na obchodní případy, tedy nákupy letadel. Takže proto je tedy správné, že eh, předsedkyně výboru se rozhodla spolupráce s Simem Kalasem a máme tady eh, velice eh, dobrou komisařku paní Bůle a ta teď skutečně jedná ve spolupráci s námi a za nás. Já jsem pro globální systém. Já osobně jsem nikdy nechtěla sklouzávat do nerealistična a vždycky jsem si myslela, že čistě evropský systém by byl problematický, co se nakonec prokázalo. Takže teď myslím, že jsme na správné cestě. Komise eh, za nás tedy udělala skvělou práci tím, jak nás zastupovala v Montrealu a myslím, že teď máme asi 70 eh, zemí, eh, které se dobrovolně eh, přihlásili do tohoto systému, což je vlastně 85 leteckého trhu. To je velice dobře, velice důležité. Myslím, že taky eh, máme 191 členských zemí ICAO, eh, to se týká všech zemí EU, zatímco Evropská unie jako, sam, jako taková má pozorovatelský statut. Hm. A e, tady e, skutečně e, je, jsou další země, jich přes 160, kteří skutečně by měli mít možnost se k tomu také vyjádřit. My určitě nechceme mít protokol ICAO, to je organizace OSN, čili my budeme muset pracovat v rámci daných omezení a taky tedy bude záležet na tom, jak se s námi bude komunikovat. Já myslím, že je dobře, eh, dobrý ten vztah, který máme nyní s paní komisařkou Bulcovou. Eh, to se také ukázalo na tom setkání Montrealu v loňském roce a bylo to velmi plodné. Eh, já musím říct, že kolegové tady nepředložili příliš mnoho pozměňovacích návrhů, ale určité drobné úpravy tady vznikly. Já myslím, že je velice důležité, aby výbory v rámci ICAO eh, mohly odvádět svoji práci. Myslím, že je to velice důležité a nadějné, eh, aby tedy jak eh, výbor náš, tak výbor Envy mohli si k tomu Korsiak a k této problematice se vyjádřit podle sebe. Já si myslím, že je třeba říci, že nám tady jde o to, abychom tady měli eh, mezinárodní, globální eh, opatření, se kterým budeme schopni eh, se jim tedy vyhovět. Otázka je, jak to má platit pro země EET. My máme také úpravu pro šengenské země jako jednotlivé entity. A když se podíváme, jak tedy vypadá mezinárodní letecká doprava, tak eh, samozřejmě tady máme eh, lety jak ze třetích zemí, ale také tady máme eh, vnitřní lety, které se budou považovat za mezinárodní. Tady je důležité, aby nedocházelo k přesahování mezi jednotlivými přístupy k tomu, jak to v jednotlivých členských zemích řídit. Eh, v pozměňovacím návrhu 2 eh, se hovoří o dopravě eh, uvnitř EET a potom další konfliktní a duplicitní plány na domácí a regionální úrovni. Protože já si myslím, že všechno musí platit prostě plošně a jestliže členská země si přeje, tak to bude muset platit také pro domácí léty. Já si myslím, že eh, cokoliv jiného by mohlo být eh, prostě příliš nákladné a chaotické a tak dále. Ničemu by to nepomohlo. Měli bychom tady potíže eh, v oblasti konkurence. My tady taky, já jsem vlastně dříve pracovala v ITR, v ITRE, a měli jsme tam eh, Galileo, EGNOS, Single Sky a tak dále a samozřejmě Clean Sky 1 a 2, tyto projekty. A také eh, se blíží Clean Sky 3. Čili musíme být skutečně aktivní zde ve výboru dopravním. A mám dojem, že v minulých letech eh, to nebylo zcela mm, jasné. A musíme si to teď eh, nějak uvědomit. Eh, k některým pozměňovacím návrhům eh, já jsem trošku posílila některé věci. My tady máme operátory malých letadel a ty jsme tady výjimuli z toho původního ETS a také explicitně jsme vy, jak si jsme vyloučili lety, které jsou prázdné a které jsou testovací. Dále eh, tady máme otázka, co se stane, eh, jestli, co když se tady letadlo prostě odchýlí od své původní traci a třeba eh, bude muset přistát v EU. Takže otázka je, jak, si, jak by se to potom počítalo, kdybychom měli různé systémy. Čili ne, to, toto bych řekla, že toto eh, systém neohrožuje, je to něco úplně jiného než ETS eh, pouze pro EU. Proto já jsem ještě vyškrtla eh, některé části dokumentu komise, protože návrh komise, zejména článek 28, jsou víceméně zbytečné. Jak jsem řekla, k těm klíčovým oblastem, Eh, kam tedy eh, ty příjmy do budoucna půjdou. Já si myslím, že v tom původním ETS pro EU eh, to bylo velice vágní. Prostě jenom, že to musí jít kamsi do klimatických změn nebo pomoci třetímu světu a, ta, bez, bez definice. Čili skutečně ty peníze by takto nemusely skončit tam, kde mají. Čili já bych navrhla, aby eh, všechny ty všechny ty příjmy států z tohoto eh, měly být jednoduše prostě vyhrazeny na to, aby se dostali zpátky do eh, letectví, do toho, co pomůže letectví, aby byla čistější letecká doprava a podobně, tak, aby Čes, tedy evropské aerolinky zůstaly konkurenceschopné a na světové špičce, takže já doufám, že toto by nám mělo pomoci. Já jsem eh, to zkusila eh, udělat tak, aby to bylo co, co eh, nejsnadnější, čili já jsem také náhradnici na výboru Envy. Já eh, nemohu říct, že eh, některé z těch komentářů, které zazněly, eh, no, no, nebyla jsem úplně šťastná, že to bylo tak. A já si myslím, že tady zaznělo něco také o tom, že třeba Eh, vlastní ETS eh, e pro EU, eh, že bychom se k tomu měli vrátit. Já myslím, že to nejde, ono to prostě nefungovalo a pokud nebudeme mít globální systém, tak to ani fungovat nebude ve třetích zemích. Prostě návrat k EU ETS znamená návrat na úplný začátek. A já chci říci, že jestliže se chceme vážně účastnit celosvětového systému, což my chceme, my v tomto výboru, tak to je to nejlepší, co můžeme udělat. Musíme tady být aktivní a e, prostě musíme zajistit, abychom si tedy zastavili e, běh času už po třetí a umožnili ko, aby e, nás dohnalo. Čili já tedy děkuji stínovým zpravodajům a těším se také na komentáře našich kolegů. Myslím, že tady eh, brzy budeme mít nějaké výsledky. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, paní Foster. A teď dám eh, slovo tím zpravodajům. Jako první pan Ferber. Děkuji, paní předsedkyně a milá Klín. Omlouvám se, že jsem eh, zde nebyl eh, na úvod eh, tvé prezentace, protože jsem byl ve výboru pana a tam se musel uhájit předsedu komise před nepřiměřenými útoky a to si vyžádalo veškerou mou sílu. Ale nyní vážně jsem vděčen za návrh zprávy, který si předložila ano, my jsme semknutí, leda, že nastane doba nouze, ale chci skutečně poděkovat paní Foster za eh, návrh její zprávy, protože se ubírá správným směrem. Samozřejmě, že chceme, aby eh, letecká doprava také přispěla k redukci emisí CO2, ale když eh, postupujeme podle hierarchii opatření, a podle toho, kde lze eh, nejvíc eh, emisí eh, redukovat, pak obchodování s certifikáty je až na čtvrtém, pátém místě. Na prvním místě je lepší řízení leteckého eh, provozu. Eh, už jenom eh, těmito opatřeními více než 10 redukce CO2 je možné. Téma číslo dvě je infrastruktura. To musím říci také. Na frankfurtském letišti nyní před několika lety byla zahájena nová přistávací a startovací dráha a nyní se tam tedy eh, přistává a eh, už eh, se nikdo nedívá na letiště ze všech stran, protože se to musí třikrát obletět. Takže infrastruktura představuje 5 až 8 úspor emisí, když tedy mm, nad nimi nemůží letadla kroužit. A dále dalším bodem je technologie Eh, pohonu motoru, chceme-li eh, redukovat o dvě, pak moderní eh, motory i moderní letouny jsou zcela zásadní a tam je také potenciál úspor 5 až 8 CO2 a systém obchodování s emisními certifikáty má maximální přínos k emisím, k eh, redukci emisí maximálně 4%, tak kdyby to tak fungovalo, jak jsme si to představovali. A proto mohu pouze souhlasit se spravodajkou, že v rámci hierarchii opatření eh, bychom měli využít i těch nástrojů, a sice intenzivně, které eh, skýtají větší přínos k redukci emisí CO2 než systém obchodování s emisními povolenkami. A druhý bod, to celé má smysl pouze, když je to eh, mezinárodně sladěné. To znamená, chceme-li, aby se z toho stalo globální téma, tak to musíme i e, globálně uchopit. A e, problémy světa nevyřešíme tím, že to zavedeme v Evropě a v jiných e, zemích nikoli. To přece již vedlo k určitým nesvárům a v konečném důsledku to povede k tomu, že kolem Evropy vzniknou velká dopravní centra a uzly a my budeme pouze jakými si subdodavateli. A nemyslím si, že toto by měla být naše nejnaléhavější strategie. Proto bychom měli udělat vše pro to, abychom v oblasti vývoje, výzkumu a také v oblasti těch zmíněných možností, to znamená e, rozvoj iniciativy jednotného evropského nebe, podporovat a měli bychom využít všeho, co je eh, mezinárodně proveditelné a proto považuji systém eh, Corsia, globální systém Corsia za eh, skutečně mm, účelný a měli bychom zabránit všemu, co jsme dělali v minulosti. Bohužel jsem už tenkrát udělal zkušenost v rámci prvního ETS, že jsme řekli, zavedeme to, ale za předpokladu, že to bude fungovat v mezinárodním měřítku a v mezinárodním měřítku to nefungovali. A proto jsme zabředli do všech těch problémů a proto si myslím, že je to eh, ten správný přístup a doufám, že my jako dopravní výbor ehm, sestavíme společně stanovisko a jsem optimistou, ehm, které dostojí těm požadavkům, s redukce emisí CO2 a také, že si vytyčíme správně priority a doufaj, doufejme, že eh, budeme mít dost sil, abychom eh, to vysvětlili eh, i kolegům z výboru pro životní prostředí. Děkuji, pane Ferbre, a nyní má slovo pan Nielsen. Děkuji, pane, paní předsedkyně, a děkuji také zpravodajce za velmi dobrou zprávu a e, spolu s ostatními e, jsem i já navštívil Montreal. Zajeli jsme tam e, s delegací Evropského parlamentu, s komisí i radou a přítomny byli i zástupci evropských zemí. Myslím, že jsme tam zjistili, že Paduje velká radost, že nyní vznikl prostor pro globální systém. Samozřejmě detaily ještě musíme doladit, ale přesto eh, jsme rádi, že vzniká eh, takto eh, dobrovolný systém a že tolik zemí je ochotno se tomu připojit, ale zatím ne všechny. Já jsem již tenkrát zjistila, to platí i nadále, že máme úkol postupovat tak, aby globální systém mohl skutečně fungovat, aby se všichni připojili k tomuto systému. A v ideálním případě nutno říci, je návrh komise v podstatě dobrý, protože vytváří možnost funkčnosti takovéhoto globálního systému a Evropa eh, s návrhem komise přispěje svým dílem eh, ke vzniku tohoto mezinárodního systému. Takže z tohoto úhlu pohledu je návrh komise dobrý. Důležité ovšem je také to, abychom soběžně s tím usilovali o to, aby pařížská dohoda byla v členských státech eh, transponována a to znamená, že eh, musíme postoupit o krok dál v eh, politice boje proti klimatickým změnám. Pokud jde o návrh stanoviska dopravního výboru, tak si myslím, že návrh komise nesmíme eh, zhoršovat, naopak měli bychom jej eh, zlepšovat. A souhlasím eh, všemu, co paní Fostrova ve svých pozměvacích návrzích sformulovala a považuji za dobré pokračovat tímto směrem v práci. A také považuji e, i podněty výboru pro životní prostředí za podnětné. Jde o to, jak e, lépe zkvalitňovat návrh komise, například v souvislosti s transparentností. Do toho procesu musíme vnést více transparentnosti a já také předložím řadu pozměňovacích návrhů v tomto směru. Děkuji. Děkuji, pane Nilsne. Paní Meissner. Ano, děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také Jackie Foster za zprávu, kterou také považuji za dobrou a podporuji ji. Eh, musím říci, že to nebyly pouze nápady Markuse Ferbra, ale i moje. Může se stát, že se eh, že souhlasíme, i když by se to eh, nezdálo. Takže eh, letoun eh, budoucnosti. Tento letoun by neměl být už vůbec znečišťující, neměl by produkovat emise, měl by být vyroben z velmi lehkých materiálů, které budou vyžadovat i zcela jiný energetický input. To znamená, vývoj a výzkum jsou nutné i kvůli redukci emisí a vůbec hlučnosti a tak dále. Když vybuchla ta sopka na Islandu, tak jsme eh, teprve zjistili, jak důležitý je letecký provoz v Evropě. Za druhé, infrastruktura, o tom bylo řečeno již mnoho, já bych uvedla něco jiného. Jedna varianta, kde bychom také mohli dekarbonizovat letecký eh, provoz je elektronická mobilita nebo elektrická mobilita na letištích. To také potřebujeme. jednotné evropské ne, to je pro mě eh, to zcela nejdůležitější a přála bych si, aby se na evropské úrovni konečně povedlo přimět členské státy k pohybu. Když letíme z Bilba do Frankfurtu, tak se musí napřed na sever, pak o 180 stupňů na jih, pak Eh, na východ, pak zase na sever podél francouzského eh, pobřeží, protože nad Francii nelze letět a pak eh, nad Francii opět zabočit do Frankfurtu nebo doprava do Frankfurtu. To je skutečně nemyslitelné, protože potřebujeme tolik leteckého paliva, že je to ještě škodlivější než emise. Tak já jsem také vždy říkala, že bychom neměli postupovat jako Evropa sama. Je dobře, když když Evropa je avantgardou a mm, to, ta, to platí v mnoha ohledech, ale viděli jsme i v minulosti v rámci obchodování s emisními povolenkami v leteckém provozu jsme se snažili eh, jiným partnerům něco vnutit a to k ničemu nevedlo. Pouze k eh, moskevském prohlášení, eh, v rámci něhož se některé země rozhodly, že se už toho našeho systému nebudou účastnit. A já se domnívám, že právě COP21 Paříž byl obrovský průlom. E, je tedy škoda, že Trump se v USA nyní snaží to zase přivést vníveč. A ještě důležitější je snažit se v mezinárodním rámci e, tato ekologická zlepšení dodržovat. V nejhorším případě i bez USA. A mm, jak si je mezinárodně kompenzovat, abychom dosáhli klimatických cílů. Možná Mám tady nasazeny růžové brýle, ale tímto směrem bychom měli eh, se ubírat. Jak letecký provoz, tak i eh, eh, lodní provoz je ekologická forma dopravy a měli bychom se se všemi signatáři Paříže snažit o řešení. A nakonec v zásadě parlament se již vyslovil pro usnesení IKO, posledního usnesení zasedání, to bylo i ve zprávě pana Teličky uvedeno, takže to znamená, že parlament se většinově domnívá, že je správné ubírat se směrem IKO a nutně prosazovat eh, jednotné evropské nebe a posouvat dopředu všechny technologie. Děkuji mnohokrát, paní Meissner, a nyní má slovo eh, paní Kilenen. Arvoisa puheenjohtaja, Děkuji mnohokrát. Především děkuji za návrh tohoto stanoviska. Myslím si, že všichni musíme pracovat na tom, abychom zachránili naši planetu a věřím, že se nám podaří najít skutečná řešení problému emisí CO2 a zajistíme, že i letectví bude přispívat k tomuto boji. Paní Meissner zmiňovala projekt eh, Evropské společné nebe a věřím, že tento projekt pomůže dále podporovat spolupráci v oblastech, kde je tato spolupráce potřebná. Umožní nám to propagovat inovace a nízkouhlíkovou ekonomiku a sdílet v Evropě příklady osvědčené praxe. To bude určitě velmi prospěšné. Je potřeba řádně financovat eh, příslušná eh, odvětví výzkumu a vývoje. Mezinárodní námořní Organizace také přišla se svými návrhy na snižování emisí CO2 a to určitě vítáme. Je potřeba najít řešení mezinárodně během nadcházejících několika let. Pokud se to nenajde, bude situace špatná. Pro tuto chvíli se zdá, že eh, celá tato diskuse o povolenkách, o tom, jak se vytváří, o tom, jak se prodávají, je složitá, je potřeba to řádně zvládat. Potřebujeme využít veškeré nástroje, které máme k dispozici. Děkuji. Thank you, chair. Děkuji. Žijeme v době, který musí řešit klima a stále se zvyšují a z emise z letecké dopravy. To je nepřijatelné i po pařížských dohodách. Proto zelení na navrhuji, aby od roku 2021 Evropská unie provedla opatření ICAO prostřednictvím stávajícího systému ETS. 50 emisí by ale mělo být vyloučeno z cest, kde eh, destinace je v zemi, kde země provádí tento nástroj. Navíc tato klimatická opatření nepocházejí jenom z CO2. Víme, známe dopad eh, letectví, ten je dva až čtyřikrát násobně vyšší, takže musíme proto oceňovat celý dopad a nejenom CO2 a proto je potřeba tam mít nějaký součinitel. Letectví se musí podílet na snahách o snížení emisí a proto by nemělo být možné, aby zůstaly emise na stejné úrovni, či se zvýšily. A v tomto souhlasíme s návrhem Evropské komise, že by docházelo k lineárnímu snižování od roku 2021. A za čtvrté, v rámci systému ETS by volné povolenky měly platit pouze pro odvětví, kde existuje veliké riziko uh, úniku do jiných zemí. To neplatí v letectví, protože třeba když se podíváme na letenku ze Stockholmu do Bruselu, tak by byla v podstatě o euro dražší. A když se podíváme na větší mezinárodní lety, tak by to bylo 5 euro. A i kdyby ty povolenky byly dražší, tak eh, ten dopad na cenu letenek by byl pořád zanedbatelný. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur Delmde. Děkuji. A teď se obracím na Evropskou komisi. Dám slovo paní Graf z generálního ředitelství klima. Já vím, že to jsou velké výzvy a nemůžeme uzavírat oči před eh, dopadem letectví na klima. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Přeji všem dobrý den. A chtěla bych také poděkovat paní zpravodajce za její návrh a děkuji také stínovým zpravodajům. A děkuji také za obecnou podporu hlavního cíle návrhu Evropské komise a hlavního směru. Velice rádi jsme přišli na tuto diskusi. Dnes dopoledne jsme měli podobnou rozpravu ve výboru Envy. Ta rozprava byla velmi dobrá. Teď jenom pár slov ke kontextu. Jak víte, návrh Evropské komise následuje poté, co na valném zhromáždění ICAO bylo přijato usnesení o globálním tržním opatření, které se jmenuje Corsair. Cílem je zajistit snižování podhodnoty z roku 2020. Co se týče ambicí, tak ten eh, výsledek byl trochu méně ambiciozní než původní návrh Evropské unie, ale na druhou stranu je potřeba říci, že se jedná o velmi vítaný a potřebný výsledek, protože potřebujeme globálně řešit emise z letecké dopravy. To všichni víme. Platí to o to více po kopu 2001, a pardon, 21 po a, mezinárodní dohodě mezinárodního společenství snažit se omezit navýšení globální teploty pod 2 stupně. A víme také, že dochází k neustálému navyšování emisí z letecké dopravy. Takže v každém případě tento krok vítáme. Myslím si, že si všichni uvědomujeme, že to je pouze první krok. A že nyní je potřeba, aby to bylo převedeno do praxe. A máme povinnost tak učinit do roku 2021. Máme před sebou velký kus důležité práce. Je potřeba, aby z politického usnesení byl vytvořen efektivní a proveditelný program. Pár z vás už hovořilo o konturách tohoto programu. V tuto chvíli projednává, projednává ICAO pravidla, která budou potřebná pro implementaci tohoto programu Corsa. Jedná se o pravidla upravující transparentnost, například sledování, vykazování, ověřování, rejstříky, kvalitu offsetu. Čili to jsou všechno velmi důležitá pravidla, která zajistí transparentnost a odpovědnost v rámci tohoto programu, tak aby se nic nezapočítávalo dvakrát. Čili to jsou všechno základní předpoklady pro zajištění integrity a efektivity a důvěryhodnosti tohoto programu. Takže v tuto chvíli se na tom pracuje. S dalšími smluvními stranami Korsy my se tohoto procesu účastníme, protože je pro nás důležitý pro celkovou kvalitu tohoto programu. Paní Foster také hovořila o dalším aspektu a to, že na zhromáždění v loňském roce 67 zemí slíbilo, že se připojí od prvního dne k tomuto programu. Byl to politický závazek, který se ovšem musí přetavit ve vnitrostátní právní úpravu, protože o to nakonec jde. Abychom měli vnitrostátní závaznou legislativu. A to se ještě nestalo. A navíc tady existuje řada výhrad ze strany několika zemí. Čili v tomto kontextu Evropská komise předkládá svůj návrh. Jeho cílem je usnadnit další práci FICAL. Rozhodli jsme se tedy, že budeme se držet přístupu, který jsme zastávali před valným zhromážděním ICAO, tedy omezený rozsah působnosti, a až bude jisté, jak to bude vypadat s implementací kursy, s pravidly a s vnitrostátními opatřeními, tak si to všechno vyhodnotíme a podle toho upravíme evropské ETS. Tolik první věc k našemu návrhu. A pak ještě další důležitá věc. Je potřeba, aby tento návrh byl rychle přijat. Jak víme, pokud tento návrh neschválíme, a to velmi rychle, řekněme do konce roku. V každém případě do začátku dalšího cyklu, tak se v podstatě okamžitě vracíme k plnému rozsahu působnosti a to bychom nechtěli. Protože bychom tím rozčílili své mezinárodní partnery a v podstatě bychom podkopali dosavadní výsledky práce FICAO. Takže v tomto smyslu jsem chtěla říct, že my jsme pochopitelně připraveni na rychlou dohodu s Evropskou radou a parlamentem. Co se týče stávající výjimky a revize, je potřeba vytvořit pro ICAO prostor, aby mohli stanovit jasná pravidla. A následně se začít připravovat na revizi. To bude muset vycházet opravdu z hloubkového přeskumu relevantních mezinárodních vývojů, včetně letů v rámci Evropského hospodářského prostoru. Musí to být v souladu s klimatickými cíly pro rok 2030, kde se příspěvek od letectví také očekává. To konec konců platilo i u cílu pro rok 2020. To je tedy další důležitý prvek. Chtěli jsme také říci, že tento návrh je neutrální, budeme mít k dispozici několik možností. Je potřeba se zároveň vyhnout tomu, aby se překrývaly jednotlivé programy. Jak říkala paní Foster, pak je tam ještě další důležitá věc. Korsa se týká offsetu, tedy využívání mezinárodních kreditů, zatímco ETS se týká domácího snižování emisí. V tom je zásadní rozdíl především co se týče příspěvku k naplnění klimatických cílů pro rok 2030 v Evropské unii. Nezapomínejme také na to, že máme k dispozici i řadu dalších opatření a můžeme je dále zlepšit. Nicméně přesto potřebujeme Korseu a ETS, abychom vyrovnali ten rozdíl v rámci Evropské unie. Tento systém funguje, je dodržován a přináší hmatatelné výsledky každý rok. Závěr ještě pár dalších věcí. A co se týče Korsej, tak eh, z celého srdce se snažíme podpořit tento program, ale přesto jisté varování. Není to dokonalý nástroj, který vyřeší emise z mezinárodní letecké dopravy, navíc ještě není úplně dokončený. A také musíme počkat, jak budou vypadat pravidla. Takže ano, je potřeba se zavázat k účasti, ale zároveň přistupovat opatrně. Ještě předtím, než řekneme, jak budeme upravovat evropský ETS, především v rámci vnitroevropských letů ale určitě se k tomu dopracujeme. V návrhu Evropské komise máme také zahrnut odkaz na lineární redukční faktor, pokud bude tedy pokračovat ETS po přeskumu i po roce 2020. A to proto, že jsme chtěli, aby to bylo v souladu s dalšími odvětvími, kterých se týká ETS. Jak jsem uváděla, je také potřeba, aby to bylo v souladu s klimatickými cíly pro rok 2030. To je další důležitá věc. A jinak určitě budeme v kontaktu a budeme diskutovat o různých pozměvacích návrzích, které vy předložíte a budeme připraveni k úzké spolupráci. Děkuji. Děkuji. Děkuji paní Graf za vysvětlení. A nyní ještě jednou velice rychle dám slovo paní zpravodajce, paní Foster, prosím. Děkuji. A děkuji všem kolegům a kolegyním a komisi. Jenom Evropská komise zmiňovala lineární faktor. Já tu část jsem z jejich původního návrhu vyňala v pozměňovacím návrhu 8. A to z toho důvodu, že je příliš brzy tento lineární faktor začlenovat do textu, když se jedná o úplně jiný program. A z toho důvodu jsem to tedy vyněla, protože se jedná o jiné opatření. Takže že chápu, že Evropská komise k tomu chce přistupovat opatrně, tak buď se toho účastníme, nebo ne. A myslím si, že naopak jako Evropská unie musíme být odvážní. Jinak nemá smysl se vůbec pouštět do diskusí v Montrealu. Já se na to dívám velmi optimisticky jsem přesvědčena, že získáme dobrou dohodu. Teď jenom pár připomínek k tomu, co říkali kolegové. Markus Weber zmínil něco velmi eh, relevantního. Ano, na členské státy se často dost netlačí. Vím, že máme problémy s kapacity na letištích. Vím, že máme řadu vnitrostátních problémů s žádostmi o stavění povolení a lobování, protože lidi nechtějí další přistávací dráhu či další letiště. A pak eh, podstatě letadla lítají z jednoho místa na druhé a e, to určitě není dobré ani pro životní prostředí, ani pro spotřebitele. Členské státy tedy proto musí naplnit odpovědnosti své. A pak ještě další věc, která byla zmíněna u jednotné evropského nebe. Já jsem byla zpravodajka, úplně s vámi souhlasím, protože fakt, že v některých částech Evropské unie mnozí váhají. Ano, máme určité problémy s implementací CES 2, ale a co se týče Single European Sky, tak tam je to spíše otázka politické vůle. Členské státy musí nadržovat, dodržovat ta pravidla, které už jsme v této oblasti stanovili. A teď k pařížské dohodě. Pan Nielsen zmiňoval pařížskou dohodu. A já souhlasím. Jenom nám to připomíná, že ani letecká, ani námořní doprava nebyly zahrnuty do pařížské dohody. Ale možná v tom bude tkvět určitá výhoda. A to z toho důvodu, že bylo řečeno, američané zatím nevěděli, co udělá prezident Trump, ale je možné, že se tedy nebude dále chtít účastnit této pařížské dohody. Ale i kdyby se američani proto nerozhodli, tak jim to neznemožňuje účastnit se Korsy, protože letectví není součástí pařížské dohody, pokud chápete, co se snažím naznačit. Takže tady by bylo zajímavé podívat se na to, jak se to bude vyvíjet. Minimálně to, co já jsem slyšela, a já jsem o tom hovořila s řadou amerických kolegů, mám pocit, že Spojené státy a ostatní země se zabývají možností, jak se účastnit tohoto programu, protože to bude v zájmu všech. Takže bude zajímavé se podívat na to, jak se to bude vyvíjet. K tomu, co říkala paní Kilenan, ta zmiňovala technologie. Měli jsme zprávy Klínska 1, 2, 3 a myslím si, že v tomto jsme opravdu světová třída v Evropě a musíme se v té pozici udržet a investovat do toho. také kolem letišť, aby nevznikala letecká zácpa. To je prostě také, to je také e, otázka členských států. Musíme zajistit ty nejlepší technologie a systémy, které zajistí, že nebudeme znečišťovat z jakékoliv dopravy. I tak to v souvislosti nepřímo s leteckým sektorem. Takže jsem se vyjádřila k tomu, co říkali kolegové a kolegyně. Budu se těšit na spolupráci se stínovými zpravodaji a děkuji také Evropské komisi. Možná by bylo dobré, abychom si sedli a popovídali o tom, jak se to dá posunout ku předu, protože máme dva výbory, které se tím zabývají. Ale v každém případě souhlasím, že tady máme termín, je potřeba, aby se to rychle posouvalo ku předu a požádám kolegy, aby se pořádně zamysleli nad tím, jaké pozněvací návrhy předkládají, protože čím méně kontroverzní to bude, tím realistické to bude. Jak jsem říkal, je potřeba zastavit stopky. Ten nový systém se vyvine časem, byť máme třeba různé názory na to, jak ten nový program by fungovat měl, ale to není naší prioritou. Obsah v tuto chvíli není prioritou. Prioritou je, aby se prostě zarazil čas. Takže děkuji, paní předsedkyně, a budu se těšit na další zasedání s kolegy a s kolegyněmi a na brzkou diskusi. Děkuji mnohokrát paní Foster a chci jenom připomenout, že pozněvací návrhy musí být předloženy do 6. června v poledne. Dobrá. A budeme pokračovat s dalším strašně zajímavým tématem. A to nařízení Evropského parlamentu, kterým se zrušují zastará eh, nařízení o silniční dopravě a, a říční dopravě. A Spravodajka sedí přesně na tomto křesle. Jsem to já. Takže hned nemusíte odcházet. Bude to strašně zajímavé. Tak se do toho pustíme. Stavající návrh k nařízení. Zrušení nařízení 11.01.89 a nařízení číslo 2888 lomeno 2000 a nařízení číslo 685 lomeno 2001 Evropského parlamentu a rady. E, to jsou návrhy, které byly předloženy v rámci programu REFIT Evropské komise, která se zavázala, že bude lépe provádět právní úpravu. Cílem je vytvořit legislativní rámec, který by byl přizpůsoben potřebám a který by byl kvalitní. Tak to bylo zmíněno eh, v institucionální dohodě mezi Evropským parlamentem, radou a komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů. A následně tedy Evropská komise navrhla eh, zrušit zastaralá nařízení. Nejprve máme nařízení číslo 1101 89 kterým byla zavedena opatření pro strukturální zlepšení v odvětví vnitrozemních vodních cest pro loďstva provozovaná na propojených sítích vnitrozemských vodních cest v Belgii, Německu, Francii, Lucembursku, Nizozemsku a Rakousku. Cílem uvedeného nařízení eh, bylo snížit nadbytečnou kapacitu loďstev na vnitrozemských vodních cestách pomocí vrakovacích plánů, koordinovaných na úrovni společenství. Nařízení číslo 1101 89 bylo změněno by měla vnitrozemská vodní doprava dostatečnou kapacitu. Toto nařízení pozbylo účinnosti na 29. dubna 1992, kdy vstoupil v platnost eh, nařízení 1189, které tedy tímto má být zrušeno. A pak se tak jedná o nařízení 2888 2000, kterým byly rozděleny kvóty pro těžká nákladní vozidla, které společenství získalo od eh, Švýcarska na roky 2001 až 2004. Tato dohoda mezi společenstvím a Švýcarskem se týkalo právě nákladní i um, osobní dopravy a vstoupil v platnost v roku 2002 a k prvnímu lednu 2005 veškerá vozidla, která odpovídají normám, které máme v příslušné směrnici, čili maximálně 40 tun, a jsou vyloučeny ze systému povolování. A právě z tohoto důvodu toto nařízení je zastaralé a, a má být zrušeno. No a nakonec máme nařízení číslo 685 romeno 2001. Všichni to ještě sledujete, teda ti, kteří tady zůstali. Já tam ta čísla nevymýšlela, omlouvám se za to. Takže 685 lomeno 2001 to definovalo pravidla, která je potřeba pro to, aby se mezi členskými státy rozdělovaly povolenky na základě dohod, které byly uzavřeny mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou a mezi Evropským společenstvím a Rumunskem o některých podmínkách pro silniční přepravu zboží a o podpoře kombinované dopravy mezi členskými státy. Toto nařízení zastralo, jelikož Bulharsko a <clears throat> Rumunsko přistoupili k Evropské unii. Takže jsou členským státem a následně tedy se na ně nevztahuje takovýto režim povolování u přístupu k trhu dopravy. Takže jste pochopili, že toto nařízení zastaralo a proto by mělo být zrušeno. A pak je vidět, že dva sledují to, co říkám. Takže jsem návrh posoudila a doporučuji podpořit zrušení těchto různých nařízení. Mám vám znova přečíst ta čísla? Ne. Dobrá. Rada členské státy také navrhovali přijmout tento návrh Evropské komise, ale se dvěma změnami v odůvodnění, což vede ke zlepšení znění návrhu. <clears throat> Takže navrhuji tyto dvě změny přijmout jakožto pozněvací návrh Evropského parlamentu. Pokud parlament přijme tyto dvě změny, tak rada je bude moci přijmout v prvním čtení bez změn. A díky tomu bychom se mohli vyhnout <clears throat> dlouhým a velkým trialogům, které nejsou u tohoto návrhu potřebné. Teď otázka na komisi je, protože tedy koho pak tady máme za komisi? Dobrý den. Doufám, že se vám vede dobře. Takže já mám jednu otázku na Evropskou komisi. Už opravdu hodně dlouho víme, že tato tři nařízení jsou zastaralá, že by měla být zrušena. Tak se stám jednoduše, proč komise trvalo tak dlouho než tento návrh předložila. Přišli jsme o spoustu času tím. A předtím, než vám dám slovo, tak eh, chci dát slovo kolegům a kolegyním a začne paní Kun, prosím. Thank you. Thank you, chairperson. Thank you. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, vy jste to velice dobře nastínila ten obsah toho eh, nařízení a o tom, co je tam všechno zastaralé a tak dále. Já tady nebudu opakovat eh, ta čísla. Je to součást toho programu pro REFIT, eh, či části legislativy, který samozřejmě vítáme je to vlastně o aktualizaci a zjednodušování legislativy. Já s vaší zprávou plně souhlasím a e, ty dva pozměňovací návrhy mm, k tomu, co tedy tam dodala rada a podobně, to tedy podporuji také. Děkuji vám za vysvětlení. E, souhlasím s těmi návrhy a mm, jsem tedy proto, aby jsme v tomto duchu pokračovali. Děkuji. A nyní dostane slovo pan Riky, prosím. Euh, Já v každém případě podporuji postoj zpravodajky. Především ty dva pozněvací návrhy, které vlastně eh, umožní vyhnout se eh, trialogu a velmi to zkrátí. Paní majster má slovo nachdem der Vizepräsident poté, co eh, místo předseda výboru už eh, zahořil za naši frakci, tak to skutečně mohu jedině podpořit, eh, že tedy chceme pokračovat tak, jak jste to navrhla paní předsedkyně. Alors, je regarde... Dobrá, dívám se na komisi. Vidíte, že jsme jednohlasní v tomto. Tak, ale stejně byste měli odpovědět na mou otázku. Prosím, paní ano. Děkuji, paní předsedkyně a paní zpravodajko. Je to součástí úsilí Junkerovy komise lépe přijímat právní úpravu, tak abychom měli jednoduchá a jasná pravidla v oblasti dopravy. A právě z toho důvodu se již tři roky velmi zabýváme přeskumem velmi dlouhého seznamu právní úpravy v dopravě, abychom tam našli legislativní akty, které již nejsou potřebné. Některé jsme našli, zjistili jsme, že zastarali, a jiné, jako například tři, které jste prezentovali dnes, bylo potřeba skutečně vydat zrušovací akt. Není to nic proti ničemu, jsou tam prostě staré právní texty v AKI a proto jsme se rozhodli, že začneme s těmito. A nedávno, například v rámci čtvrtého železničního balíčku, anebo v rámci eh, návrhu týkajícího se vnitrozemních vodních cest, že se snažíme rušit staré legislativní akty v tu chvíli, kdy přijmeme nový návrh. Nicméně, stále máme ještě před sebou dva další návrhy, které už jsme slíbili v pracovním programu Evropské komise pro rok 2017. Můžu vám dát ta čísla, pokud je chcete, ale v každém případě u těchto dvou také budeme muset předložit eh, takovýto návrh, který bude zrušovat eh, tato nařízení a pokusíme se to udělat co nejrychleji. A pochopitelně i dále se velmi pozorně zabýváme celou evropskou právní úpravu pokaždé, když připravujeme program práce. Pokud najdeme ještě další zastaralé legislativní texty nebo zbytečné texty, tak v každém případě předložíme nové návrhy v tomto smyslu, vždy s cílem, aby evropská právní úprava byla aktuální a odpovídala eh, svému účelu. Děkuji. Také vám děkuji. Pokud vás navštíví inspirace, tak můžete předložit pozměňovací návrhy do 7. června do 14 hodin. Pokud vás to inspirovat nebude, tak se nic tak moc nestane. Včera už se to stejně tam změnila. Dobrá. Budeme, začneme znova za pět minut. A protože se bude jednat o uzavřené zasedání, tak eh, požádám všechny osoby, kteří nemají být v této místnosti, aby ji opustili. Tím, že pochopitelně všichni poslanci a jejich zaměstnanci mohou zůstat. Alors, on attend que... Tak počkáme, až někteří odejdou.